jasně říkal, je proces, ne jednorázová událost. Nesmíme podceňovat rozhodnutí, která byla učiněna od jeho vzniku. Upevnění eh, paktu stability a růstu, ratifikace smlouvy o fiskální stability, dále postupy o rovnováze, pak je tady ratifikace a smlouvy o eh, stabilitě a v neposlední řadě bankovní unie. Jak jste říkal, pane předsedo, ještě se musí udělat hodně a jak Mario často říká, plus k tomu, že jsme dosáhli bankovní unie a že eh, provádíme fiskální eh, upevněné řízení. Chtěl bych osobně ještě tady zmínit eh, také rozpočet v eurozóně, protože tady je velký pokrok v oblasti bankovní a fiskální unie. Vzkvétají ekonomiky v eurozóně a podporuje se také ekonomická legitimita EMU, protože vlastně ty v nejdůležitější nejdůležitějších věcech poslední slovo mají europoslanci v rámci eh, eh, těch, kteří eh, představují členy eurozóny. Mohu také dosvědčit, že v mých slyšeních před Evropským parlamentem jsem vždycky měl možnost těžit z obrovské podpory, když se jednalo o finanční stabilitu. A zároveň jsme se zabývali odvážnými nekonvenčními Eh, opatřeními. Například v roce 2010 se kupovaly pokladniční poukázky jednotlivých států, až potom bylo přijato rozhodnutí pod Mariovým řešením. Já jsem také dostal dva signály od Evropského parlamentu. Je třeba plnit mandát tak, aby byla cenová stabilita, ale zároveň je třeba být inovativní a odvážný tam, kde je to třeba, tak, aby bylo možné řešit situace ve výjimečných eh, krizových časech. Vyjadřuji vděčnost Evropskému parlamentu. A když se dívám na eurobarometr, tak vidím, že eh, důvěra eh, v Evropský parlament ze strany občanů je velice důležitá. Samozřejmě, eh, že je to lepší výsledek, než jaký vidíme ve, snavu, ve, ve vztahu k národním parlamentům. A ještě jedna věc. Dnes nikdo nemůže říct, jak bude vypadat Evropa v budoucnu, protože změny vznikající ze změn jsou nepředvydatelné. Jsou tady mnohé změny, často jsou eh, nepředvídatelné, jak už bylo dávno řečeno, a to je pořád pravda, ale máme tady před sebou dlouhodobou budoucnost. Pane předsedo, my už dneska víme, že zítřejší Evropa bude těžit eh, z důvěryhodné jednotné měny, kterou je euro, a také eh, z parlamentu evropského, který požívá důvěry. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. A nyní má slovo eh, předseda Evropské centrální banky Mario Draghi. Pane eh, předsedo Evropského parlamentu, pane předsedo komise, pane předsedo eurozóny, vážení eh, členové Evropského parlamentu. Je mi obrovským potěšením, že jsem dnes s vámi, abychom společně oslavili první 20. výročí eura. Euro je nejhmotnějším reprezentací evropské integrace, s níž se setkávají naši občané každodenně. A je proto zcela vhodné si připomenout toto výročí právě zde kde jsou přímo volení zástupci všech našich občanů. Za ta léta eh, volení zástupci a vedoucí představitelé a také v národních parlamentech si správně uvědomili, že je třeba zajistit hospodářskou prosperitu a stabilitu v dlouhodobém eh, směru a že to je společná výzva a nejlepší je čelit jí společně jsme dohromady silnější s jednotným trhem. Máme tady velice silný motor udržitelného růstu, na něž se opírají naše životní standardy. Euro zajistilo také integritu jednotného trhu. Dnes naše ekonomiky jsou integrovány v takové míře, která nebyla představitelná v době, kdy vznikl projekt Eura v rámci eurozemí stoupl eh, vývoz až na 25 HDP, ale zejména hodnotové řetězce jsou dnes všude eh, v eurozóně. Euro rovněž vytvořilo dvě desítky let eh, cenové stability. A to i v zemích, kde se na to už těž sotva vzpomínalo, jak to bylo dávno. Stabilní ceny posílily důvěru lidí vůči hodnotě úspor. A to je jedna z podmínek prosperity. Na základě takovéto důvěry firmy investují a vytvářejí pracovní příležitosti. Dnes největší výzvy jsou globální a můžeme je řešit pouze společně. Právě tato společenství zvyšuje potom schopnost jednotlivých zemí podržet si svrchovanost nad relevantními záležitostmi. Svrchovanost, o kterou by jinak přišli v globálním světě. Děkuji vám. A přesně v tomto smyslu jednotná měna všem členům eurozóny poskytla svrchovanost v měnové politice v porovnání se měnovými uspořádáními, která tady byla předtím. Právě společně máme hlas a měli jsme hlas při regulování mezinárodních finančních trhů hlas, který byl zásadní pro přetváření světa finančních regulací po velké finanční krizi. Nicméně v některých státech ne všechny výhody eura byly plně realizovány. Částečně je to zdůvodněno tím, že reformy na národní úrovni jsou nezbytné. A mimochodem, bylo by tomu tak za jakéhokoliv měnového systému. Jsou zapotřebí k tomu, aby se dosáhlo udržitelného růstu. A částečně je to zdůvodněno i tím, že hospodářská a měnová unie není pořád ještě úplně dokončena. Je tady obrovský pokrok, jehož se dosáhlo od doby, kdy eh, udeřila krize. Nicméně je třeba udělat ještě další práci. A tady neexistuje žádná alternativa či budoucnosti, kdy my všichni budeme spolupracovat, aby naše hospodářská a měnová unie byla ještě silnějším motorem prosperity pro všechny členské státy. Evropský parlament měl a bude mít velice zásadní úlohu, protože bude vést a projektovat naši evropskou budoucnost. V minulosti společně s vedoucími představiteli Evropské unie Evropský parlament učinil zásadní rozhodnutí, totiž vytvořit společný trh a pak i euro. Dnes všichni požíváme plodů eh, jejich eh, nasazení, vašeho nasazení a přejeme si, aby i budoucích generace eh, Evropanů také mohly těžit z našich dnešních závazků. Naší dnešní povinností je dokončit to, co bylo započato před dvěma desítkami let. Děkuji vám. Děkuji vám, pane prezidente, a nyní dávám slovo předsedovi Evropské komise, panu Jean-Claude Junckerovi. Děkuji vám, pane předsedo. Ta dnešní událost je trochu překvapivá, protože uvědomte si, že bylo mnoho lidí eh, v době, kdy jsme zahájili proces vedoucí ke vzniku jednotného jednotné měny nás měli za blázny. Říkali, že není možné udělat měnovou unii mezi tak rozdílnými zeměmi, že to nebude fungovat. A dnes jsou těto lidé slyšet už méně. Poslanci zde i jinde, novináři, eh, učitelé, profesoři práva, zvláště v Německu, profesor, profesoři ekonomických věd také v Německu, říkali nám, že se pouštíme do dobrodružství, eh, které přivede Evropu na eh, okraj propos, propasti, ale jsme od té propasti daleko. Dnes můžeme s uspokojením říci, téměř se štěstím mohla se říci, že e, to dílo, které jsme zahájili před 20 e, lety, bylo korunováno úspěchem. A zásluhu na tom mají ti, kteří tehdy hleděli do budoucnosti. Já zmíním dva své předchůdce e, Piera Wernera, lucemburského premiéra. Bez jehož představivosti by nebylo nic takového možné. A dále Jacques Delorse, který byl eh, velkým přispěvatelem k budování evropské měny. Je pourrais Mohl bych přidat i další jména. Je jich hodně, ale ne tolik, kolik bychom si mysleli. Hodně jmen, kteří ze svého hlubokého přesvědčení eh, a evropanství se domnívali, že stojí za to to zkusit. Já osobně jsem se úzce zapojil do tohoto dobrodružství, které skončilo úspěchem spolu s dalšími, zvláště s Jean-Claudem Trichetem, jsem jako předseda mezivládní konference v roce 1991 vedl proces, který eh, nás dovedl k Maastrichtské smlouvě, což a, a měnová smlouva té, nebo měnová část Maastrichtské smlouvy byla velice silná, zatímco ta politická část Maastrichtské smlouvy byla dost slabá, spíše podprůměrná. A vzpomínám si, když jsme v únoru 92 podepisovali Maastrichtskou smlouvu a já jsem jediným signatářem Maastrichtské smlouvy, který zůstal ještě v politickém životě. E, tehdy jsem si myslel, že logika a dynamika jednotné měny povede k prohloubení politické unie, ale to se nestalo stejně jako ekonomická a sociální eh, konvergence mezi jednotlivými členskými zeměmi eurozóny eh, také ještě eh, nedosáhla kýžených výsledků. Já jsem se vždycky domníval, že hlavní zásluhu za úspěch eura nese Evropská centrální banka. Tato banka jejíž nezávislost byla spochybňována, když jsme začali v lednu 91, dokázala to, že ani trhy, to je nějaký francouz, nevím, kdo mi to volá. Teď už vím, kdo mi to volá. Ty velké debaty na nás vrhají stín. To znamená, bez centrální banky bychom nebyli tak úspěšní a museli jsme hodně bojovat za principy nezávislosti centrální banky, bez níž by jednotná měna nezaznamenala ten úspěch, jakého dosáhla. Samozřejmě jsou zde i slabé stránky. Já spolu s Delorsem, Štatem, Bregovoa jsem byl mezi těmi, kteří od začátku volali po ekonomické zprávě eurozóny. A to je skutečně slabá stránka. E, ta Unie nikdy z tohoto hlediska nebude dokonalá, ale měli jsme učinit více pro koordinaci rozpočtových e, fiskálních politik. Je to slabá stránka, která přetrvává a Eh, nemůžeme tedy zůstat s rukama v klíně, ale musíme neustále podporovat rozpravu o tomto tématu, protože to je zásadní pro to další eh, budování eurozóny. Eh, také byla často kritizována politika eurozóny. Já jsem si to bral osobně, protože jsem byl předsedou euroskupiny v době té největší hospodářské a finanční krize. Ano, byly tady nepromyšlená opatření eh, na úspory. Nebylo to proto, že bychom chtěli potrestat eh, pracující lidi nebo nezaměstnané, ale protože eh, tady byly strukturální problémy a já lituji toho, že jsme příliš dali na vliv Mezinárodního měnového fondu. V době vzniku krize jsme si mnozí mysleli, že Evropa je dostatečně silná, aby mohla odolat i bez vlivu Mezinárodního měnového fondu při řešení té krize. Pokud má Kalifornie problémy, tak se USA neobracejí na Mezinárodní měnový fond, ale řeší to Spojené státy americké. A my jsme tedy měli postupovat ve stejném duchu. E, také mě vždycky mrzel nedostatek solidarity, který se e, objevil v době vzniku tzv. řecké krize. Nebyli jsme dostatečně solidární s Řeckem, e, příliš jsme Řecko zahrnuli invektivami A já jsem potěšen eh, tím, že Řecko, Portugalsko a další země nejsou přímo na slunci, to bych neřekl, ale jsou na tom správném místě mezi evropskými demokraciemi. No bylo samozřejmě mnoho selhání, já jsem o tom nechtěl hovořit dnes, protože si chci taky ponechat trošku napětí pro své memoáry a tam eh, budu se šířit o let čem dále. Eh, stále jsem toho názoru, že Evropská měnová unie je prostředkem mírové politiky. Je to mírová politika jinými prostředky. A proto bych chtěl jménem své generace poděkovat těm, kteří toto vše umožnili. Euro Evropská měnová unie, to je jediný příspěvek mé generace k dokončení evropského projektu. My, válečné děti, jsme si vůbec neodvedli představit, že něco takového je vůbec možné. Já bych chtěl poděkovat Helmutu Kohlovi, bez kterého by nic z toho nebylo možné. protože Helmut Kohl a také Theo Weigl museli prosadit měnovou unii v Německu. Mnoho regionů muselo opustit svou měnu eh, v rámci procesu eh, euro. Chtěl bych také pochválit svého přítele Vima Koka, který nedávno zemřel za jeho velký příspěvek k Evropské hospodářské a měnové unii. Prosím, zůstaňme věrní jejich odkazu. Děkuji mnohokrát, Jean-Claude. A nyní prohlášení pana Sentena, předsedy Euroskupiny. Máte slovo. Thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane předsedo Evropská komise, pane předsedo prezidenta Evropské centrální banky, eh, pane Triše, vážení poslanci Evropského parlamentu. Je mi obrovským potěšením, že spolu s vámi dnes oslavuji 20. výročí vytvoření euro. Je to jeden z největších úspěchů v historii evropské integrace. Naše jednotná měna nám dává pevnou kotvu pro vytváření pracovních příležitostí po celé Evropě a také růst. Euro se stalo symbolem evropské identity. Stalo se velice populární představou pro 340 milionů lidí v 19 státech eurozóny, protože si dnes požívá větší podpory než kdykoliv předtím. Je to druhá nejvíce používaná měna na světě a proto posiluje také přítomnost Evropy na globálním světě. Mnozí předvídali obrovský neúspěch eura, ale my jsme dokázali, že se mílí. Ne všechno, co bylo uděláno za posledních 20 let, bylo úplně jednoduché finanční a svrchovaný dluh a jeho krize skutečně byly velkou zkouškou. Také byly tady některé nedostatky v architektuře Evropské hospodářské měnové unie. Ale e, z krize se e, jednotná měna vytvořila jak vynořila jako ještě pevnější díky odhodlaným činům a díky tomu, co se udělalo v Evropském institucionálním eh, eh, rámci byl vytvořen Evropský stabilizační mechanismus a bankovní unie. To upevnilo koordinaci měnové politiky a přesně to ilustruje to, co jsem říkal. Dnes Evropská zóna má eh, obrovský růst a rozšiřuje se od roku 2013 a vyhlídky jsou velice dobré i když tady došlo k určitému zpomalení a k určitým rizikům, pořád se vytváří pracovní příležitosti, takže z té expanze těší stále více lidí. Veřejné eh, finance, veřejný sektor, finanční sektor se také zlepšují. Je to hodně, čeho bylo za těch posledních 20 let dosaženo. Nicméně je třeba udělat ještě více, aby se zajistilo, že Evropská eurozóna bude dobře vybavena pro příští krize. Tady eurozóna a Evropa e, odvádí svoji práci a proto také na samitu v prosinci bylo možné rozhodnout upevnit naši jednotnou měnu. To byla ta největší reforma Evropy po eh, té, kdy se vynořila z kontextu krize. Dohoda umožní efektivnější a širší využívání evropského stabilizačního mechanismu a díky tomu také náš systém řešení problémů bank bude důvěryhodnější. Vedoucí představitelé se rozhodli také vytvořit rozpočtový nástroj eurozóně pro konvergenci a konkurenční schopnost. Domnívám se, že časem tento projekt také povede k tomu, aby euro bylo ještě stabilnější a inkluzivnější. My na tom budeme pracovat jako na prioritě, ale Euroskupina bude pracovat a na jiných věcech, jako je například evropský systém zajištění, pojištění vkladů. Krok za krokem zvyšujeme odolnost a hladké fungování měnové unie. Tímto způsobem státy eurozóny a občané těchto států budou v dobrém postavení, aby mohli těžit z jednotné měny a mít z toho výhody po dalších 20 let a dále. Nikdy nemůžeme dost opakovat, že euro nikdy nebylo a není samoučelné. Je to nástroj, který má zvyšovat prosperitu lidí v Evropě. Je proto naší odpovědnosti zajistit, aby tento slib byl splněn a to zejména v této nejisté době. Je naším úkolem generovat eh, ještě více eh, inkluzivní a prosperující společnost. Společnost, kde by byla trvalá kvalita, která by se zvyšovala v každém členském státě a mezi členskými státy a rostla jejich rovnost. Rád bych nakonec vyslovil přání, ať žije euro, ať žije pevnější euro a děkuji vám tímto za pozornost. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane eh, prezidente a na závěr jako poslední vystoupí předseda hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu pan Gualtieri. Dear presidents, your colleagues. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, jménem výboru Ekon bych chtěl na úvod složit poklonu předchozím a současným poslancům Evropského parlamentu, kteří přispěli k úspěchu eura a k rozšíření demokratického dohledu a legitimity této měny. Zejména bych chtěl složit hold svým předchůdcům Kristě eh, Racioplat, Plat, Pervanš Beres a Sharon Bowles a jsem velice rád, že většina z nich tu dnes je. Od svého počátku bylo euro silným ekonomickým nástrojem a ambiciozním politickým projektem. Za prvé, jednotná měna je nezbytným doplňkem jednotného trhu, která, který umožňuje prohloubení tohoto trhu a integraci hodnotových řetězců a posílení ekonomik. Za druhé, jak právě připomněl eh, pan Draghi, euro je podmínkou pro uchování a obnovení sdílené měnové suverenity po krizi eh, Bretton Woods a po rozvinutí globalizace. Což je zejména pravda, pokud se týče menš, co se týče menších členských států. Euro je uhelným kamenem mírové, čím dál užší unie a globálním eh, aktérem po sutudené válce a znovu sjednocení Německa. Nikdy nezapomeneme na vizi Helmuta Kohla, Francoise Mitterranda a Jacques Delorse. Jinými slovy, silné euro je zásadní podmínkou pro ochranu a opětovné nastartování eh, ekonomického, a sociálního a politického evropského modelu. Před deseti lety, když jsme slavili eh, euro v tomto parlamentu, teprve se chystala finanční krize, která měla otřást eurem v základech. Tato finanční krize nám dala dvě ponaučení. Za prvé, navzdory tomu, že euro bylo nedokončené, projevilo sílu a odolnost a existovala politická vůle uchovat jeho integritu. Evropská centrální banka a její předseda tu sehráli zásadní roli a euro ochránilo občany během krize. A tady je potřeba samozřejmě rozlišovat mezi eurem a ekonomickými politikami prováděnými během krize, včetně některých eh, politických chyb, které eh, se tehdy udály. Druhé ponaučení spočívá v tom, že chceme-li dosáhnout svých ambiciozních cílů, nestačí nám odolnost. Je třeba doplňovat společnou měnu robustním robustní demokratickou, eh, hospodářskou a sociální unii. Nečekejme na další krizi s vývojem nutných nástrojů eh, k zajištění stability a společné prosperity všech našich občanů. Euro je cesta a je na čase pustit se po ní dále. Jsem si jistý, že tento parlament i ten příští eh, sehraje náležitě svou úlohu. A nyní zazní v podání kvartetu Avena, eh, evropská hymna.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 Uh, Vážení kolegové, zahájíme hlasování. Ano, vidím vás, pane Golniši. Jenom bych chtěl zdůraznit, že máme velké spoždění, takže jaká, jakékoliv žádosti o vystoupení se musí týkat jednacího řádu. Být to opravdu poznámky jednacím řádu. A prosím o stručnost, pane Golniši, máte slovo. Já jsem jenom chtěl připomenout kolegu bývalého europoslance eh, FM Diaboza, který je bývalým karabiniérem a který se eh, věnoval svůj život eh, ochraně lidí v horách a chtěl jsem připomenout, že lidé umírají, ale myšlenky ne. Eh, děkuji, pane Golniši, říká pan předseda a o slovo se předal pan Borgecio. Oui. Oui. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, se, si dovolává článku 25 a dalších článků eh, prováděcích opatření ke statutu, například 74. 10. prosince předsednictvo znovu přijalo rozhodnutí, že až na 60 pět let odsune vyplácení doplňkového důchodu, že o 5 se sníží částka index, eh, procento indexace. Eh, generální tajemník to schválil, který eh, vydělává čtyřikrát více než poslanci a jehož penze bude chráněna. V roce 1990 právě parlament vytvořil tento režim. Kolegové 15 let platili velké příspěvky s cílem, který byl jasně dan v oficiálním dokumentu parlamentu. V roce 2009 eh, se to změnilo, ale slíbilo se, že už se nic dalšího měnit nebude. Penzijní fond teď čelí finančním problémům, ale za to může sám parlament, protože při schvalování statutu poslanců v roce 2009 se rozhodlo, že se do penzijního fondu už přispívat nebude. A bylo by tedy logické, aby Evropský parlament na sebe převzal Eh, toto penzijní schéma, které sám vytvořil, tím spíše, že eh, kolegové eh, dnes ti noví dostávají penze, aniž by kdykoliv přispěli jediným centem do penzijního fondu. Jak daleko se ještě zajde v porušování práv poslanců? Takto se má chránit prestiž instituce, když se pošlapávají práva nejstarších eh, členů tohoto schromáždění. Přitom u obyčejných občanů by toto bylo nepřípustné. Děkuji eh, mnohokrát. Eh, ta otázka je mnohem komplikovanější, ale dostanete na to odpověď. Paní Anderson má slovo. Pane předsedající, já bych se chtěla odvolat na články 22 až 45 jednacího řádu a chtěla bych upozornit na eh, Lila Gervin, která je už 69 dní na hladovce, byla zatčena před jedním rokem za to, že odsoudila tureckou invazi do Afrínu. Mnozí europoslanci zde eh, ji odsoudili také. Ona ale drží hladovku na protest proti izolaci Kurdů, eh, Abdullaha Ečalana a dalších. A já vás žádám, pane předsedo, abyste sledovali 25. ledna soud s ní a vy vyslali delegaci evropských poslanců a řečnice je přerušena. Paní Bilbao, a to je poslední, kdo teď dostane slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych využila vteřinku vaší velkorysosti. Byla tady eh, rozprava k 20 letům eura, úspěšný projekt, ale chci upozornit, že těch šest lidí, kteří tady vystoupili a hovořili o úspěchu, byli všichni muži. A já doufám, že neuplyne dalších 20 let, než skutečně budou ženy reálně integrovány. Děkuji, paní Bilbao. A nyní, kolegové, přejdeme k samotnému hlasování. A ještě předtím mám jedno oznámení. Několik výborů rozhodlo o zahájení meziinstitucionálních jednání na základě článku 69c odstavec 1 jednacího řádu. Zprávy, které jsou základem pro toto jednání, jsou dostupné na web stránkách parlamentu a e, názvy budou zveřejněny v zápisu ze zasedání na základě článku 69c odstavec 2. Poslanci nebo politické skupiny představující alespoň střední hranici mohou do zítřka, to znamená středy 16. ledna do půlnoci, požádat, aby rozhodnutí zahájit e, jednání bylo předmětem hlasování. Pokud v této lhůtě nebude podána žádost o hlasování v parlamentu o rozhodnutí o zahájit jednání. Pak tyto výbory mohou jednání zahájit a nyní přestoupíme k první zprávě. To je zpráva pana Pospíšila zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly jako součásti Fondu pro integrovanou zprávu hranic. Je to jediné hlasování, jmenovité hlasování, zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pane pospíšele, máte slovo. Yes, sorry, sorry, President, Mr. Pospíšil can't be here today. Pan předseda není přítomen, ale požádal, aby to bylo eh, zasláno zpět na výbor. Dobrá, budeme o tom hlasovat s vyžvením ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže se to vrací na výbor. Nyní zpráva Valero, uzavření dohody mezi EU a Albánií o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánii, jmenovité hlasování, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Další zpráva Zpráva pana Predy, protokol k dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Irgistánem, přistoupení Chorvatska. Pan Preda chce vystoupit? Nikoli, takže budeme hlasovat jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ještě Jedna zpráva pana Predy, komplexní dohoda mezi EU a Kyrgyzstánem. Neobdržel jsem žádné písemné námitky vůči přijetí doporučení. Na základě článku 113 odstavec C je tedy doporučení přijato. Nyní eh, zpráva Wim van de Kamp, autonomní řízení vozidel v evropské dopravě, jediné hlasování, jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní zpráva Monteiro de Aguiar. Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží. Návrh 32 a 33. Jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní Návrh 28 a 34 jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 29 a 35 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrhy 30 a 36 jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 31 a 37. Opět jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu komise jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Evropský parlament tedy ukončil první čtení. Nyní zpráva Fjellner Dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi EU a některými třetími zeměmi. Provizorní dohoda, návrh 40, jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Evropský parlament tedy ukončil první čtení. Nyní Zpráva paní Grapiny, zavedení programu CLO pro spolupráci v oblasti cel. Návrh 1 až 61 amblok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní eh, k návrh komise zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Paní Grapíny by si chtěla vzít slovo. Z Grapíny. Paní Grapíny. Paní Grapíny si vezme slovo, prosím o strpení, hledá mikrofon, který bude fungovat. Někdy nad námi technologie vítězí. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Na, ta zpráva by se teď měla vrátit na výbor, abychom mohli zahájit meziinstitucionální jednání. Děkuji za spolupráci. Takže kdo je pro, aby se to vrátilo na výbor, kdo je proti? Zdrželi se, takže to bylo přijato. A Evropský parlament tedy ukončil první čtení a teď eh, zpráva Hybner, změna statutu Evropské investiční banky. Ano, samozřejmě, vrací se to zpátky na výbor. Takže ještě jednou zpráva Hybner, změna statutu Evropské investiční banky. To je jediné hlasování jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A to je přijato. Nyní jdeme na zprávu Mlinár, eh, gender mainstreaming v Evropském parlamentu. Budeme hlasovat o odstavci 6 původního textu zvednutím rukou, kdo je pro první část, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 13 původního textu na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro, proti. To ověříme, pokud dovolíte, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 na dvě části. Kdo, kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? To taky ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 20 původního textu na dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 21 původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ještě jednou musíme uvěřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Byl bych rád, kdybyste pořádně zvedali ruce, kolegové. Odstavec 24 na tři části. První část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 27 na dvě části. První část. Kdo je pro? Chcete ověřit to předchozí? Dobře, takže budeme hlasovat o třetí části odstavce 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ještě jednou, kolegové, byl bych rád, kdybyste pořádně zvedali ruce. To hlasování není dlouhé. 27, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 28 na dvě části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 33 na dvě části, obě jmenovitě. Zahajuji hlasování o první části. Končím hlasování. Přijato. Druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 34 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 35 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jmenovitě 36 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 39 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 41 na dvě části. Kdo je pro? První část. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Budeme muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 45 původního textu. Kdo je pro? Proti? Drželi se? To věříme, to bylo to těsné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 50 na dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, to je zase těsné, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak je to méně těsné, než jsem si myslel. Přijato a ještě jednou, prosím, zvedejte pořádně ruce. Teď budeme hlasovat o úvodním ustanovení J, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď úvodní, úvodní ustanovení S, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď U, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. V na dvě části, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď budeme hlasovat o celém usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji. A jdeme na zprávu pana Marinesku, Evropský společný podnik pro ITER a vývoj fúzní energie. Je to jediné hlasování o celém usnesení, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji. A teď budeme hlasovat o zprávě pana Hejse hodnocení toho, jak je evropský rozpočet používán pro veřejný sektor. O celém usnesení hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji a jdeme na zprávu pana Gřiba evropské pokyny a mandát evropského zvláštního vyslance ohledně podpory svobody vyznání a víry mimo Evropskou unii. Hlasujeme o celém usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď budeme hlasovat o zprávě Matias Urtasun, genderová rovnost a daňové politiky v Evropské unii. Hlasujeme o odstavci 1 původního textu na dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 3 původního textu. Chcete to ověřit? Tak ověříme odstavec 1 druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 3 původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď od pozměňovací návrh 2 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. O čtyři hlasy. Pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. Teď původní text eh, podtitul eh, Corporate Taxation, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 13 původního textu. Dobře, tak ověříme původní text, eh, ten podtitul, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ano, omlouvám se, ale prosím, pomáhejte mi a zvedejte ruce. Hlasujeme o původním textu odstavci 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 14. A no, to bylo naprosto jasné. 14. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 17. Původní toho textu pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto původní text pod titul Zdanění kapitálu a bohatství. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď jmenovitě pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 5. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Teď odstavec 26 původního textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 28 původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 32 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 8 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jdeme tedy na pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Úvodní ustanovení je původního textu. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. To je těsnější, takže ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. K. Pozměňovací návrh 1.